Vážení kolegové, asi už jste slyšeli smutné zprávy o útoku na e, vojenskou základnu Masarin v severním Irsku, e, která vyústila k zavr- v zavraždění dvou vojáků, ženisty Marka Quincyho z Birminghamu a ženisty Čengize Azimkara z Londýna. A také kromě toho byly zraněny čtyři další osoby, včetně dvou civilistů. Jeden z nich je v kritickém stavu, je to polský občan. Tento vražedný útok na bezpečnostní složky v severním Irsku je činem zavržení hodným a já jej tedy zavrhuji co nejsilněji. Vyjadřujeme svou okamžitou soustrast rodinám a milovaným těchto vojáků, kteří dali své životy službě společenství. Toto byla první vražda vojáků v Severním Irsku za posledních 12 let. Je to útok na demokratické.